Takže, vážené kolegyně, vážení kolegové, Nejprve bych rád se omluvil za spožděný začátek, protože my jsme, my než máme na pořadu udělování absolutoria komise a do... Dovolte, abych srdečně přivítal zástupce komise a než dám slovo panu zpravodaji, eh, Dovolte, abych srdečně přivítal Mayor Makvina, eh, paní komisařku, promiňte, pro výzkum, inovace a vědu. A máme radost, že tak připisuje takový význam našim tématům. Vítejte srdečně a děkuji vám, že budete k dispozici pro otázky členů výboru. Než přejdeme k tomuto bodu, dovolte, abych prošel formální záležitosti. Máte nějaké připomínky k programu? Není tomu tak, vycházím tedy z toho, že program je schválen v předložené formě a jinak bych rád upozornil na to, že naše zasedání je veřejné a je streamované. A překlady pro členy výboru jsou k dispozici. Za to také děkuji tlumočnickému servisu. A tím se dostávám již rovnou k bodu 3 našeho programu a požádal bych o úvodní slovo pana zpravodaje Markuse Pípera. Kolego, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Máme 13 minut spoždění. Nebylo to tak způsobeno zrovna námi, ale přece jenom bychom měli eh, respektovat čas, protože když máme tady formálně udělovat absolutorium, tak asi bychom byli více vyrohodní, kdybychom přišli všichni včas. Paní komisařko, srdečně vítejte, vážený pane Balko z účetního dvora, vážení kolegové, vážené kolegyně. Eh, ty kvoty, které máme teď pro výzkum a vývoj a které se týkají interních politik pro rok 2012 byly 3,9 na základě nové výpočetní metody účetního dvora, kteří již nezapojují um, jak se... Dá auf 2,1 Beitrag zur Fehler... zálohy, takže tam máme teď 2,1 chybovost. To znamená, celkově se tato oblast pohybuje na um, Prahu, který v podstatě by mohl být zanedbatelný. Takže za to chci vyslovit naše výslovné viz, um, naši chválu a naše uznání. Eh, jinak oblast výzkumu a inovací mm, je dobře čitelná. Není tady žádná termínová čínština, čili je to velice srozumitelné i jiným generálním ředitelstvím. Oblast eh, výzkumu a Eh, tady víme, že komise odpovídá za čerpání prostředků a za rozhodování o čerpání prostředků. To je odpovědnost, kterou nese komise již celá desetiletí. Ale přesto, a to teď musím říci kriticky, již celá leta zůstávají stále stejné chyby. Jedná se o proučtování eh, nákladů nespůsobilých pro dotace v podstatě je to pouze jenom tato velká chybová oblast. A již celá desetiletí nám komise říká, že ve, že zlepší své písemné pokyny a bude provádět semináře jako podstatná opatření. A proto bych dnes znovu rád položil otázku, zda bychom tady neměli na tom či ono místě více zasáhnout. Jak to vypadá? máte nějakou kartotéku pro ty, kteří opakují své chyby? Eh, máte takové příjemce projektů nebo země, kde se vyskytují stále stejné chyby? A neměli bychom na tomto místě přece jenom zvážit, toto už si nespůsobíme, Možná, že bychom měli definovat nějaká vylučovací kritéria z podpor. To by byla tedy moje první otázka, kterou bych rád položil. Komise se také rozhodla, což já z principu považuji za dobré, eh, udělat eh, účtování pomoc zjednodušené prostřednictvím paušálu, zavést eh, ex post hodnocení. K tomu však otázka, co se týče aktualizovaného znění a Mohli byste něco takového předložit již za rok 2012 nyní, jako předložit eh, ode mě je trošku ironicky míněno, protože si myslím, že už eh, je na výsost důležité, abychom to měli, už jsme to měli mít dávno. A byl bych tedy rád, kdybychom již v příštích dnech eh, mohli získat takové zveřejnění či publikaci komise k tomuto tématu. A v této souvislosti mm, také ještě předběžná otázka. Je pravda, že komise na základě zjednodušujících opatření počítá s nás, s navýšením chybovosti a je-li tomu tak, jak je možné, že by došlo k zvýšení chybovosti, když budou zjednodušena opatření? A ještě dvě další otázky. Za prvé je to tak, že různá generální ředitelství eh, se zaobírají výzkumným rámcem eh, a to pravděpodobně ještě hůře eh, ředitelné. Možná, že by nám paní komisařka mohla krátce vysvětlit, jak si představuje koordinaci mezi jednotlivými generálními ředitelstvími zcela konkrétně, tak aby nedašlo ke zbytečným ztrátám a třenicím. A Eh, poslední otázka, kterou bych rád dal paní komisařce, se týká ITA. To znamená rozdělení kompetencí jednotlivých komisařů. Jak to vypadá u projektu ITR? ITER, pardon. Zda tedy paní komisařka eh, vede k tomu příslušné generální ředitelství. Měli jsme tady již komisaři, kteří dostali daleko více otázek a teď samozřejmě velice s napětím očekáváme na vystoupení paní komisařky i pana zástupce účetního dvora. Děkuji vám mnohokrát, pane zpravodaji. Vy jste opět ušetřil trochu čase tím, že jste byl tak stručný a nyní si dovolím udělit slovo členovi účetního dvora panu Ladislavu Balkovi. Pane Balko, máte slovo. Děkuji vám, pane Tojrere, pane předsedo výboru pro rozpočtovou kontrolu, pane zpravodaj, pane Pípre, vážení poslanci, vážené poslankyně, eh, vážená paní komisařko Gogan Quinn, dámy a pánové. Před necelými dvěma měsíci jsem měl možnost vám eh, představit zvláštní zprávu Četního dvora číslo 2 lomeno 2013 týkající se výkonnostního auditu efektivnosti implementace sedmého rámcového programu eh, pro FP7. I dnes budu hovořit o tomto rámcovém programu, ale chci vám představit hlavně kapitolu 8 týkající se finančního roku 2012. Zabývat se budeme hlavně eh, našimi výzkumnými výdaji. Výzkumné programy představují většinu operačních výdajů v této kapitole, konkrétně 68 Jako v předchozích letech Hlavní riziko nepravidelností znamená, že mezi příjemci mohou být nespůsobilé náklady nebo neoprávněné náklady v těch eh, nákladových výkazech, které nemusí být vždy detektovány kontrolními a dohledovými eh, mechanismy v komisi. Toto riziko je dále zvýrazněno komplexnostní pravidel pro výpočet eh, způsobilých nákladů, která stále ještě platí. Z tohoto důvodu naše zpráva zohledňuje, že opatření zavedená rozhodnutím komise z ledna, eh, z ledna 2011 týkající se zjednodušujících pravidel pro eh, rámcový program 7 přispěla významným způsobem ke snížení administrativní zátěže pro příjemce, kteří mimo jiné Eh, nám toto potvrdili i během eh, nákladového a výkonnostního auditu v rámci pozitivní reakce na akceptanci nové metodiky komise. Ale pravidla způsobilosti podle FP7 zůstávají velmi komplexní a daleko sáhlou zjednodušující technikou, kterou ale očekáváme až v rámci Horizontu 2020, Eh, což jste vy jako poslanci tohoto parlamentu schválili před dvěma týdny. A toto úterý to schválila i rada. Účetní dvůr eh, ve svém stanovisku 6 2012 k návrhu Horizon 2020 pravidla pro participaci ta, tyto nové výzkumné programy na e, příští víceletý finanční rámec. Jaká jsou hlavní sdělení týkající se e, zprávy výdajů za rok 2012. Za prvé, e, co se týká pravidelnosti transakcí pro skupinu politiky výzkum a další vnitřní politiky jako celek, účetní tvůr hodnotil vzorek transakcí a nalezl že, a zjistil, že 49% těchto transakcí jsou efektivní z hlediska chybovosti a nejpravděpodobnější chybovost, kterou zjistil účetní dvůr, je, jak říkal pan Pípr, 3,9%. To je více než 3% za rok 2011, ale měli bychom to interpretovat eh, z hlediska přístupu účetního dvora, který byl již tomuto výboru vysvětlen panem Calderou předsedou, prezidentem účetního dvora, paní Light. A e, minulý týden vám to prezentoval kolega David Bosto, kdy prezentoval kapitolu 7 o externí pomoci a rozšíření. Co se týká dopadu aktualizované metodologie na nejpravděpodobnější odhady chyb v kapitole 8 ze strany účetního dvora, je provádění plateb, eh, předběžných plateb, což je tedy 62% eh, celkové hodnoty eh, zkoumaného vzorku, představuje 2,1% bodu. Jak to opět zmínil pan zpravodaj? Dalším hlavním zdrojem chybovosti je inkluze nespůsobilých nákladů do výzkumných rámcových projektů a jejich výkazů a používání nesprávné metodologie příjemci rámcových programů pro výpočet jak personálních, tak nepřímých nákladů. Za třetí, Komise významným způsobem eh, zkrátila čas na udílení grantových pladeb na výzkumné programy ale bylo zde několik příkla- případů v roce 2012, kdy koordinátoři projektu trávili příliš mnoho času tím, že například transferovali dané prostředky do jiných projektů. Vzhledem k takovýmto spožděním, která mají výrazné finanční dopady, zejména na malé a středně velké podniky, Účetní dvůr připravil jedno nové doporučení týkající se konkrétně tohoto problému. Za čtvrté, účetní dvůr hodnotil dohledové a kontrolní systémy pro výzkumné FP jako částečně efektivní. E, tyto kontroly byly zjištěny jako částečně um, efektivní, protože velmi často nedetekovaly chyby v informacích dodávaných příjemci. Auditní certifikace samozřejmě tvrdí, že i nezávislí auditoři jsou vždy pouze částečně efektivní. Účetní dvůr uznává, že tyto mechanismy pomáhají snížit chybovost eh, v rámci rámcových programů, nicméně i nadále je přesvědčen, že v rámci nákladových výkazů máme značnou úroveň chybovosti, tak jak to certifikují nezávislí auditoři. Jednalo se konkrétně o 9 z 29 takovýchto výkazů, které jsme zkoumali. Finanční stra- strategie pro audit komise ex post eh, je přímou funkcí jejich kontrolních mechanismů. Nicméně vzhledem ke své víceleté víceleté e, formě e, neumožňuje detekci chybovosti v rámci finančního roku. Spíše poskytuje záruky na víceletém rámci tím, že sníží reziduální chybovost pro výzkumné rámcové programy. E, v tomto ohledu účetní dvůr rovněž přeskoumal stav implementace DG výzkum společné strategie a zjistil, že e, pro výzkumnou exekutivní agenturu a pro e- výkonnou agenturu výzkumné rady je počet uzavřených e, auditů v rámci rámcových programů nedostatečný vzhledem k stanoveným cílům. Účetní dvůr porovnával výsledky FP6 a FP7 a Jedná se konkrétně celkem o 1500 případů v extrapolovaných korekcích FP6, které byly eh, k implementaci, z čehož více než 1300, podle nejnovějších informací z komise, eh, bylo problematických. Dnes je to více než 800 podle nových eh, statistik. To jsou případy z roku 2011 nebo ještě z dřívější doby. I k tomuto účetní dvoru poskytuje svůj názor. Za páté, Příslušní komisaři a hodnotitelé poskytují spravedlivé hodnocení regularity a neregularity příslušných finančních transakcí. Výroční zpráva o aktivitě DG Research a Innovation je příkladem osvědčeného postupu. Dámy a pánové, na závěr Doporučení účetního dvora komisy eh, se týkají eh, návaznosti jednak na aktivitu z předchozích let, to znamená další intenzifikace boje s chybovostí v eh, platbách tím, že budeme připomínat příjemcům a jejich auditorům pravidla způsobilosti. Nicméně máme zde ještě nová doporučení, která musí komise předat koordinátorům rámcových programů pro výzkum a to, že je potřeba distribuovat finanční prostředky projektům urychleně, ehm, hodnotit slabá místa ex ante a případně hodnotit, zda dané projekty vyžadují úpravu nebo mohou způsobit prodlení v implementaci v rámci ex post auditu a nebo v případech extrapolace. S velkou radostí mohu konstatovat, že reakce komise na tato doporučení jsou pozitivní. Proto bych rád poděkoval paní Gogan Quinn a všem kolegům z komise za konstruktivní spolupráci s naší institucí a chci poděkovat i vám, dámy a pánové poslanci a poslankyně, za pozornost. Děkuji vám, pane předsedo. Ja, vielen, vielen Děkuji vám mnohokrát, eh, pane Balko, z účetního dvora za provedenou prezentaci k výroční zprávě. A teď poprosím vás, paní komisařko Golden Quinn, abyste nám představila své stanovisko. Uh, Vážený pane předsedo, uh, pane Pípre, Vážený pane místopředsedo, vážení poslanci, pane Balko, kolegové, těší mě, že to mohu s vámi opět být a odpovídat na vaše otázky v rámci procedury absolutoria komise za rok 2012. Máme tu eh, výroční zprávu eh, účetního dvora a nyní je čas na další diskuzi o kapitole, která se týká politiky výzkumu. Na úvod bych eh, ráda řekla několik poznámek. Těší mě, že Rada ministrů eh, se tento týden řídila eh, Evropským parlamentem a oficiálně přijala legislativní balíček pro Horizont 2020. Eh, jak si všichni uvědomujeme, výzkum a inovace jsou naprosto nutnou podmínkou pro budoucí růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost a na řešení sociálních problémů, kterým Evropa čelí. Právě proto Horizont 2020 zdůrazňuje především produkci výstupů v a konkrétních výsledků výzkumných a inovačních projektů a také jejich sociální dopad a dopad na životní prostředí. To je zcela v souladu s vaší nedávnou zprávou, pane předsedo, který, která bilancovala finance v dosažených výsledcích to znamená, že dáváme výzkumníkům co nejlepší pracovní podmínky a tím je osvobozujeme od přílišné administrativní zátěže. To mě přivádí k druhému rysu Horizontu 2020, který je velmi blízký tomuto výboru i celému Evropskému parlamentu a také mně. A to je zjednodušení postupu pro příjemce. Právě toto je takový imperativ výzkumné politiky a s tím se obracím přímo na účetní dvůr. Jak jsme slyšeli, tak celková chybovost celé kapitoly je 3,9%. To je méně než loni, to je více než loni, ale e, jak e, sám upozorňuje zpravodaj e, v odstavci 18, tak je to v podstatě kvůli změně metodologie účetního dvora. Pokud jde o tu výzkumnou část, tak účetní dvůr nastínuje obrázek legality eh, výzkumných výdajů a podporuje ho vlastními nálezy. My odhadujeme úroveň chyb na 5%, eh, které se vlivem korekcí a zpětného inkasa eh, sníží na 3,5 až 4%. Sam, Jde o všechny kategorie a všechny typy příjemců, přestože naše data ukazují, že malé a střední podniky a noví účastníci rámcového programu e, čelí vyššímu riziku chyb, vyšší chybovosti. Takže otázka, co dělá komise e, proto, aby snížila počet chyb. Takže za prvé, my se blížíme e, ke konci programu FP7, takže jsou zapotřebí další změny eh, legálního rámce, ovšem eh, takto krátkodobě to nepřipadá v úvahu. Eh, my zlepšujeme naše interní procesy, včetně ex ante kontrol, abychom snižovali chybovost a snižovali čas potřebný na vyjednávání a podpisování smluv. To je dlouhodobá práce. My pokračujeme v našem úsilí o lepší a zacílenější pokyny pro e, příjemce a zacílujeme se na nejčastější chyby a na to, jak je napravovat. Zaměstnanci Generálního ředitelství pro výzkum a inovaci e, provedli celkem 23 prezentací ve členských státech a přidružených zemích celkem za tento rok a e, jejich publikum činilo celkem 3100 e, lidí. Byla to akce, která se setkala s velmi dobrým přijetím, e, protože také odpovídala na obavy účetního dvora ohledně auditních certifikátů. Také obnovujeme program ex post Control a provádíme zpětné inkaso v případě, že e, objevíme neoprávněně vypra, vyplacené prostředky. E, těmito e, opatřeními se nezdá patřičné uvalovat další administrativní břemeno na příjemce, jako například více auditů nebo žádání e, více a více informací ještě předtím, než dojde k platbě. Nicméně e, zavazujeme se, že budeme neustále přeskoumávat a e, přehodnocovat náš interní systém, aby byla chybovost co nejnižší. Komise se do budoucnosti zavázala snížit chybovost zejména pomocí zjednodušení horizontu 2020. Dobrým příkladem jsou nepřímé náklady. Auditoři komise i účetního dvora pravidelně identifikují chyby v prohlášeních o nepřímých nákladech. To už pod horizontem 2020 tak to nebude. Další zjednodušení je například jediná míra pomoci pro všechny zúčastněné, jasnější pravidla pro osobní náklady, vyšší flexibilita v subdodatavatelských smlouvách a tak dále. To vše je obsaženo ve stanovisku z června 2012, kde jsou stanoveny pravidla pro eh, procedury eh, Horizontu 2020. Eh, přesto, abychom se vyhnuli největšímu zdroji chyb, tedy nepřímým nákladům, tak samozřejmě jiné zdroje chyb tu zůstávají a jsou víceméně nevyhnutelné. Je to proplacení skutečných nákladů vzniklých účastníkům, což je obecné pravidlo pro e, granty. E, tato schéma financování představuje největší rovnováhu e, mezi dohledatelností a účastí účastníků, jak také poukazuje zpráva účetního dvora. Dále ve zprávě pro rok 2012 generální ředitel pro výzkum a inovace uvádí, že chybovost u malých a středních podniků eh, je na dvojnásobku průměru a u nových účastníků je téměř na trojnásobku průměru. Ale samozřejmě nikdo z nás nechce vylučovat malé a střední podniky a e, nové účastníky z programu jenom proto, aby nám klesla chybovost. Parlament, komise i rada se shoduje na tom, že je zapotřebí více podpory malých a středních podniků, abychom obnovili úroveň inovací v evropské e, ekonomice. A po- pomoc e, novým účastníkům je také důležitá pro celou situaci výzkumu v Evropě. Je to tedy vysoká chybovost, ale to je riziko, které stojí za to podstoupit. Výzkum je velice mnohostranný a rozmanitý, ale je zásadní pro vytváření růstu a pracovních míst v Evropě. A jestliže to jsou cíle, které bereme vážně a chceme jich dosáhnout, tak je třeba udržet tu chybovost na eh, udržitelné míře a zároveň zachovat atraktivitu našich výzkumných politik. Já jsem přesvědčená, že Horizont 2020 bude zásadním průlomem směrem k férové férovým, jednoduchým investicím do výzkumu v Evropě. Tento návrh nám také umožní eh, co nejlépe využít každé vynaložené euro, protože eh, evropští daňoví poplatníci si zaslouží dostat eh, za své investice to nejlepší. Na závěr vás ještě jednou ujišťuji o svém závazku k pevnému finančnímu řízení směrem k větší inovaci přístupnější politice e, vědy a výzkumu na podporu investic, pracovních míst a růstu. A jsem, pevně věřím, že můžeme nastavit správnou rovnováhu mezi oběma tyto cíly a že ve zbývajících letech FP20, e, FP7 tyto cíle splníme a stejně tak v horizontu 2020. Pan Píper e, položil několik konkrétních otázek a já je zodpovím, ale nejprve jsem chtěla tedy říct několik poznámek na úvod a e, potom, až budu odpovídat na otázky dalších poslanců, odpovím i panu Píprovi, pokud je to přijatelné. Děkuji vám, paní komisařko Gurnkwen, za e, vaše prohlášení a děkuji vám také, že jste podpořila ten výkonnostní přístup, který bude předmětem zprávy, ke které jsem já sám zpravodajem. Těším se na další spolupráci. Vážení kolegové a kolegyně, teď přistoupíme do uh, diskuse jako takové. Takže kdo chce vystoupit, prosím, paní Brzo Brzobohatá. Eh, děkuji za slovo. Já bych se chtěla zeptat, co se týče eh, transakcí s vysokým, podílem riskovosti nebo rizikovými operacemi. Eh, mohli byste definovat, jaké typy těchto transakcí právě vykazují ten vyšší, rizikovost? Děkuji. Ja, der nächste ist Jan. Další je Jan Maldr. Thank you, uh, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že můžeme uklidnit eh, lidi z komise, že jejich eh, chybovost zde je nižší než všeobecná chybovno, chybovost rozpočtu, což je velký úspěch, protože víme, že to je velmi komplikovaný program, je tam hodně individuálních smluv a tak dále. Má otázka je na účetní dvůra, asi i na komisi, a je tato. Byly provedeny finanč, finanční korekce. Hovoříme-li o chybovosti, zahrnuje to eh, ty finanční eh, korekce nebo ne? A pokud ano, proč eh, to probíhá prostřednictvím metody tak, jak to probíhá teď? Má druhá otázka. Je realistické předpokládat, že dosáhneme průměrně dvouprocentní chybovosti? Každý rok slýcháme stovky důvodů, proč se toho nedosáhlo, co se udělá, aby se to zlepšilo, ale a je to už asi po dvacáté. A já si říkám, jestli je vůbec naděje, že toho svého cíle dosáhneme. A nebo zda bychom třeba ze strany e, účetního dvora nebo komise měli zkrátka říct, 2% nejsou realistická, musíme si vymyslet nějaké další číslo. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane Maldre, jako další Ines Ayala Center. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. E, za prvé bych chtěla poděkovat e, za slova účetního dvora i paní komisařky k tomuto zásadnímu tématu e, protože samozřejmě se snažíme rekapitulovat minulost proto, abychom správně budovali budoucnost v Evropské unii. Chtěla bych jenom tak trochu připomenout nějaké záležitosti, a potom také položit otázku účetnímu dvoru. Tento sektor zprávy za rok 2012, a týkající se udělení absolutaria, eh, vykazuje 49 eh, jako chybovost, což je stejné jako společná zemědělská politika. Proto jsem se chtěla zeptat, zda nová metodologie ovlivní eh, procentuálně nějak chybovost, kterou tady máme vyšší než ve společné zemědělské politice. Čili ráda bych věděla, zda eh, předpokládáte, že tady bude tedy snížena chybovost. V případě, že četnost chyb se sníží. Bude to souviset s metodologií, nebo tady máme co dočinění s oblastí, Mm, eh, kdy se nám ty chyby objeví jakoby v druhé frekvenci. Proto jsem se vás chtěla zeptat, zda tedy tato čísla jsou věrohodná, či zda je to problém meteorologie. A teď, paní komisařko, vás bych se ráda zeptala, mohla byste nám laskavě dát si, tak jak jsem to například viděla ve španělském tisku, eh, určit procentuální podíl příjemců podle jednotlivých zemí, kteří tedy Eh, požívali eh, podpory eh, v roce 2012, abychom to také mohli my sdělovat veřejnosti. A jaké sektory, nejen tedy operace, transakce, protože už jsme viděli, že tady máme výdaje, které třeba nebyly zaučtovatelné, nebo metodologie, která byla nepoužitelná, ale jaké sektory tady máme, které se týkají inovace a které vykazují největší rizikovost a zda v horizontu 2020 se nám podařilo je korigovat, opravit. Rovněž se hovoří o velikých problémech nejenom na jihu i na severu. To je spoždění pladeb ze strany e, státní zprávy směrem k malým a středně velkým podnikům. Tady skutečně dochází ke spoždění pladeb, které by měly být eh, Eh, zaplaceny, které by měly k malým a středně velkým podnikům. A tak se si zeptat, zda tento Horizont 2020 také nám podaří odstranit toto spožďování pladeb směrem k malým a středně velkým podnikům. Také se snažíme zlepšit tu situaci, eh, kdy si příjemci stěžují na dostatek flexibility v tak komplikované a obtížné oblasti spojené s tolika problémy v okamžiku, kdy, kdy čelí určité změně, ke které dojde v určitém konkrétním momentu a kdy tedy dojde ke změnám s původním eh, postupem a zda tady budou programy dostatečně flexibilní a zda tedy eh, to zlepší celou situaci. Ale každopádně jsem chtěla poblahopřát paní komisařce, neboť eh, co se týče zlepšení systému, pak zpráva ročních aktivit je ta nejlepší, kterou jsme kdy viděli a proto je to jistě dobrá praxe. Děkuji vám mnohokrát za to. Děkuji a nyní kolegyně András. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych také odkázala na tu 49% chybovost v transakcích, které byly podrobeny auditu účetního dvora když si vezmete, eh, že 50% vzorku transakcí má nějaký problém, tak eh, to budí velice špatný dojem eh, ohledně toho, jak je ten projekt zpravován. Mě by zajímalo, jestli by mohla paní komisařka vysvětlit, jak se s tím bude Horizont 2020 potýkat, jak bude řešit tento problém, jak se mu povede snížit chybovost při transakcích Protože když tu hovoříme o zjednodušení pravidel, tak eh, o tom hovoříme už deset let. A zdá se mi, že veškerá ta zjednodušení, která byla zavedena, eh, zatím nestačí. Takže eh, já bych ráda slyšela konkrétní vysvětlení, jak, to, jak Horizont 2020 vyřeší tento problém. A s tím také souvisí další problém a ten se týká malých a středních podniků. Zdá se mi, že Samozřejmě tam je průměrná chybovost dvojnásobní, dvojnásobná než u zbytku a e, já bych se chtěla zeptat, v čem je ten problém tady? V čem je problém malých a středních podniků? Je na straně těch podniků anebo na straně komise a jejich předpisů? A zase se tady potom e, dostáváme k reakci komise, která říká, my budeme zjednodušovat pravidla. Ale e, já mám pocit, že malé a střední podniky potřebují konkrétní zaměření, protože to jsou lidé nebo to jsou subjekty, které mají e, vrátit ekonomice Evropské unie růst. Takže jaká konkrétní opatření se dají udělat pro tyto organizace? Děkuji. Děkuji, eh, paní Andreasen. Já bych chtěl také položit jednu otázku, která se k tomu váže, k tomu, co právě řekla paní Andreasen. Paní komisařko, vy jste poukázala na to, že to zjednodušení v rámci horizontu 2020, které předpokládáte, tak se má postarat o snížení chybovosti. Když jsme hovořili s různými zainteresovanými stranami, zejména s malými a středními podniky, a diskutovali jsme o výzkumných programech, tak si neustále stěžovali na to, že e, předpisy jsou příliš složité, e, dokonce někdo tvrdil, že e, nejsou k dispozici ve všech jazycích a stěžovali si také hodně na to, že určitá pravidla se zpětně mění. A já se vás tedy ptám, eh, mohla byste nějak reagovat na eh, tyto výroky? Jsou vám tyto skutečnosti známé? A eh, jaké kroky chcete podniknout, aby k tomu v budoucnosti nedocházelo, aby tedy nastalo značné zjednodušení předpisů. Co komise připravuje pro roky 2014 až 2020, například nějakou elektronickou příručku pro žadatele, která by se dala stáhnout a obsahovala by závazné definice právních pojmů, eh, kterých, na které by se také uživatelé mohli potom odvolat? Děkuji. Chce se ještě zpravodaj vyjádřit? Pan Píper? Kolegové, v podstatě vyplnili mezery, které tady ještě byly. Myslím si, že jedna věc se táhla těmi připomínkami jako červená niť a sice jsou záležitost týkající se konfliktu mezi účetním dvorem a komisí s ohledem na poušální opravy, na ty flat rates, které buď ovlivňují chybovost, nebo taky ne. A tady to by mě skutečně zajímalo. Nechci se tady za nikoho stavět, ale rád bych věděl, jak na to nahlíží a jak to hodnotí účetní dvůr a komise a zda by tady mohlo dojít k určitému zblížení. Děkuji vám. Ehm, další otázky členů výboru již tady nemám. Jedno doplnění přece jenom paní kolegyně Ayala Center. Děkuji mnohokrát. Právě eh, v souvislosti s tím, co právě řekl pan zpravodaj, o spožděných korekcích nebo o těch flat rates. Já bych také ráda věděla, až do jaké míry možnost mechanismu ex post, která zdá se neumí objevit a identifikovat určité problémy. Eh, netýká se to pouze hodnocení ex ante, ale také ex post, to, co nám právě řekl zastupce účetního dvora, do jaké míry bychom tady mohli mít nějaký nástroj zjednodušení, což by zlepšilo také vnímání této politiky ze strany malých a středně velkých podniků a do jaké míry to může v sobě skrývat určitý potenciál chyb do budoucnosti. Já samozřejmě v zásadě souhlasím se snahami o zlepšení, ale do jaké míry bude možné identifikovat krátkodobě, ne, by to jedno, to bude ex ante nebo ex post, eh, právě eventuální výskyt chyb v souvislosti s horizontem 2020. Děkuji vám. A nyní bych požádal tedy paní komisařku, aby laskavě odpověděla na otázky, které zde zazněly. Prosím. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Zaznělo zde mnoho otázek. Je tady taková eh, hezká linie, která se jimi promítá v tom smyslu, že všichni mají stejné obavy jako my. Já to vezmu bez pořadí. Jedna otázka zde zazněla ve stylu, proč nemáme nějaký manuál, který by byl k dispozici eh, zúčastněným stranám. Eh, my budeme mít příručku pro eh, finanční aspekty pro příjemce prostředků, bude to na portálu a bude to daleko příjemnější pro uživatele než v minulosti. Bude tam jasně vidět, co a jak a bude to snáze užitelné než kdykoliv v minulosti. A to je, myslím, velmi důležitá věc. A tato příručka eh, tam bude v rámci těch finančních pokynů. Spravodaj se zajímal o to, co budeme dělat s těmi recidivisty, jak on o nich mluvil, tedy s těmi opakovatnými porušovateli. Uh, Podíváme-li se na systematickou chybovost prostřednictvím extrapolace a obnovení dat, zejména u velkých organizací, to myslím může mít do budoucna jedině pozitivní dopady. Umožní nám to zaměřit se na audity na základě rizika. Používáme také eh, likvidní škody, to znamená hlavně sankce, jinými slovy. V roce 2012 eh, byly navrácené prostředky ve výši zhruba 6 milionů euro. Co se týká koordinace, několik poslanců se ptalo, proč máme různá nová pravidla, proč se interpretují různě, co děláme v rámci Horizontu 2020, abychom tomu zabránili. No, to je velmi důležité. E, ta otázka se objevila už v loni, když jsem tady byla kvůli absolutoriu. E, v rámci Horizontu 2020 budeme mít společné centrum podpory. A toto centrum bude vedeno DG Research and Innovation a bude to centrum pro podporu eh, biznisových procedur, pro právní záležitosti, IT a pro audity. A myslím si, že právě tak vytvoříme daleko soudržnější reakci a budeme mít jaksi soudržnější obrázek o tom, co se všechno děje a nenastane situace jako v minulosti, Eh, jak tady bylo zřečeno, eh, že na základě toho, se kterým generálním ředitelstvím oficiálně jednáte, budete mít různou interpretaci. Takže budeme mít společné centrum podpory, to je něco, co jsme chtěli i v rámci komise. A bylo to rozhodnuto na základě zvýšení transparentnosti. Otázka odpovědnosti za projekt ITER. Eh, loni se na to ptala paní Gressle kdo je vlastně za to odpovědný. Já jsem eh, řekla, že já jsem panu Ettingerovi dala dárek k Vánocům, byla to taková bedínka, uvnitř byl ITER a eh, za to je teď odpovědný on, jinými slovy. Nicméně v rámci diskusí o víceletém finančním rámci, jak jistě víte, eh, návrh komise původně byl, že ITER by byl mimo víceletý finanční rámec. Takže to bylo schváleno. A dobrá zpráva je, že ITER už není uvnitř našeho rozpočtu, takže už tam nebude ta možnost, že by ITER schramstnul celý rozpočet na výzkum a inovace, protože ITER zkrátka není uvnitř horizontu 2020, má separátní rozpočtovou řádku, teda rozpočtovou položku, pardon, a je v rámci víceletého finančního rámce. Zodpovědný za ně je pan komisař Ettinger. Chybovost, to opět zaznělo z několika stran, kde je největší riziko chyb a co děláme, abychom ho odstranili. Já jsem o tom už trošku mluvila na úvod. Toto je samozřejmě i nadále v té oblasti personál, náklady, nepřímé náklady, časové výkazy, to jsou všechno věci, eh, které se znovu a znovu objevují, eh, účetní dvůr na ně znovu a znovu upozorňuje, jsou to ty nejrizikovější transakce. Vlastně i proto se tak snažíme s pomocí parlamentu zavést nějaký ten paušál. Bylo to velmi obtížné zejména na poli rady, Často ta diskuse byla velmi zapálená i v parlamentu v souvislosti s tímto, ale ve finále si myslím, že v zájmu snížení chybovosti jsme se na tom konečně shodli. Co se týká e, zástupné chybovosti FP7, to je také něco, co zde zaznělo e, Chyby byly identifikovány eh, 41% v personálních nákladech, 27,3% v jiných přímých nákladech a 31,7% v nepřímých nákladech. Takže přesně vidíme, kde je nejvyšší riziko chybovosti. Teď další otázka opět z mnoha stran co se týče eh, chybovosti nižší než 2%, jestli to je realistické. Já jednoznačně musím říci, že bude velmi obtížné, ne-li nemožné, dostat se na chybovost menší nebo rovnou dvěma procentům. Je to asi něco, co třeba budeme chtít ještě jednou analyzovat, eh, jak víte, na toto téma proběhla velmi důkladná diskuse, co se týče tady tolerovatelného rizika chybovosti, ale nemělo to řádný výsledek. Jistě víte. Paní Andreasen svým způsobem tedy zcela správně nám předhazuje tuto rukavici a ptá se nás, jestli je vůbec kdy možné dosáhnout dvou nebo méně procentní chybovosti. Je to něco, o čem, o čem mluvil účetní dvůr, o čem mluvíte vy, o čem mluvíme my. Vzhledem k tomu, že se nám nedaří podkročit tuto, tuto míru, možná je na místě ji přeanalyzovat. Tento výbor a vůbec parlament by nám v tomto mohl velmi významným způsobem pomoci. Pokud vím, tak i v účetním dvoře tato diskuse, diskuse o TRE probíhá. My jsme přesvědčeni, že jsme dosáhli nebo dosáhneme v rámci horizontu 2020 zjednodušení. Přispějeme nižší chybovosti. Paní Andreasen říká, že už dlouhá léta komise hovoří o zjednodušování. Já vám mohu říci, ehm, jako někdo, kdo pracuje na, simpl- na zjednodušení od roku 2010, že to nejsložitější, co můžete udělat v jakékoliv organizaci veřejného sektoru, to nejtěžší je zjednodušovat. Ale myslím si, že máme k dispozici skutečně kvalitní sadu zjednodušovacích opatření, a účetní dvůr to ví a doufám, že můj nástupce nebo má nástupkyně jednoho dne bude moci přijít sem do parlamentu a vysvětlit vám, jakým způsobem toto zjednodušení snížilo chybovost. Myslím si, pane předsedo, že tím jsem asi pokryla většinu dotazů, které zazněly. Eh, pokud jsem něco zapomněla, připomeňte mi to, prosím. Jinak vám děkuji za slovo. Ano, děkuji. Eh, já myslím, že tam zbyla jedna věc k těm paušálům. Můžete mi tu otázku prosím položit ještě jednou? Eh, pane Pípre, prosím, můžete to upřesnit, zopakovat? Ano. Účetní dvůr eh, není připraven akceptovat tyto paušální opravy v tom smyslu, že eh, ta míra chybovosti, respektive nechce tu míru chybovosti aplikovat na základě paušálních kvot, protože by to mohlo mít i zpětnou platnost. Je to konflikt, eh, který hrozí, že nás bude doprovázet několik příštích let, tedy to, roz, ta rozdílná interpretace těch pravidel. Takže máme zde protichůdná, eh, protichůdná prohlášení, ale já bych chtěl znát názor paní komisařky na to, co by bylo nejlepší. Paní komisařko, my v DG Research and Innovation nepoužíváme paušální korektury my v podstatě korigujeme jenom ty částky a tak zkrátka fungujeme. A nedochází k žádným konfliktu mezi námi a účetním dvorem, co se týče tohoto postupu v této kapitole. Mhm. Mhm. Okay. Yeah, yeah, the, the flat rate correction. Ano, ty paušální korekce, to vždy vyvolává diskuse. Jednoznačně zde máme i různá pojetí mezi účetním dvorem a komisí. Nevím, pane Balko, třeba mohl byste to vy v několika málo větách schrnout, jak to vypadá z vašeho pohledu, tak abychom eh, si my jako parlament mohli sformulovat nezávislý názor. Yes, thank you. Uh, a few... Děkuji vám. Já tedy řeknu několik slov k této otázce. Mně se zdá, že e, vy, e, europoslanci, jste e, touto otázkou udeřili hřebíček na hlavičku. A pok- ale pokud jde o otázku pana Maldera, k zpětnému inkasu a finančním opravám, tak já bych vás chtěl upozornit na kapitolu 1. V kapitole 1 eh, je velice jasně popsáno, jak probíhá zpětné inkaso a finanční opravy, eh, jaké jsou mechanismy, co to jsou ty opravy, korekce. Je tam velmi dobré vysvětlení a eh, musí se to číst společně s odpovědí ze strany komise Eh, odhadovaná chybovost účetního dvora eh, neobsahuje eh, korekce a komise také nezohledňuje tuto míru korekcí. Možná, že k tomuto problému by se mohla vyjádřit ještě komise, protože my jsme diskutovali s jejím týmem o tomto problému velice často. My definujeme práh relevance eh, na základě mezinárodních standardů auditu. A v současnosti eh, tedy aplikujeme eh, toto kritérium, takovouto míru. A protože audit je kolektivní práce, tak bych chtěl předat slovo svým kolegům. My jsme pracovali koordinovaně a vykonávali jsme ty audity, takže prosím pana Urbaniče, aby se k tomu vyjádřil. Dávám vám slovo, abyste odpověděl paní Ayala Sender a e, panu zpravodaji Píprovi. A potom e, ředitel oddělení pan Harley, prosím. Děkuji. Abych se vrátil k problematice chybovosti transakcí, k, té, k tomu vysokému procentu, které jsme zjistili za rok 2011 i 2012. Já bych jenom chtěl objasnit, to je procento transakcí, které bylo postihnuto jednou nebo více chybami, eh, kvantifikovatelnými nebo nekvantifikovatelnými. Může to být eh, příliš vysoký požadavek, nízký požadavek, eh, to všechno má potom dopad na to, jak ty chyby řešíme a jaká část chyb je potom zahrnuta do té chybovosti. Ta je 3,9% a to je optimistický odhad z účetního dvora kvantifikovatelných chyb s materiálním dopadem Chyby, které eh, mají ten, jsou pod 0,5%, nejsou vůbec zaznamenávány. To je tedy rozdíl mezi chybovostí a potom tou skutečností, že eh, četnost v letech 2011 a 2012 byla eh, stejná to, není, to nechci říct, že to byla náhoda, nicméně pokud se podíváme na tu tabulku, tak to vypadá poměrně děsivně, 49%, ale mezi tím tedy byla aktualizována metodologie, tedy eh, v roce 2012 byly také zapracovány eh, zálohy i ve fázi eh, clearingu, ale my nemáme vysvětlení toho, Eh, jestli to má nějaký dopad na to číslo 49% eh, v roce 2011 podle staré metodologie a v roce 2012 podle nové metodologie. Jenom bych ještě chtěl dodat pár slov k problémům eh, finančních oprav. Jak říkal pan Balko, tak ty eh, opravy eh, také nejsou eh, zahrnovány do roční chybovosti účetního dvora. Jsou to korekce nebo zpětná inkasa, které jsou výsledkem ex post auditu komise nezahrnují se ani do reprezentativní chybovosti komise, ale jsou počítány do reziduální chybovosti komise. To je, myslím, všechno ode mě. A eh, můj šéf oddělení by také ještě chtěl něco dodat, pan Harley. Eh, děkuji, eh, Pane Balko, já nebudu příliš doplňovat to, co říkal pan Urbanič, jenom bych chtěl se zmínit, že ta 49% četnost chyb, to je tedy četnost počtu chyb, to je počet transakcí eh, ovlivněn, postižených chybami, eh, což není tak přímo ovlivněno změnou metodologie a pro mě to představuje víceméně normální situaci. Eh, v tom smyslu, že když vezmeme v potaz změnu metodologie, tak skutečná situace, pokud jde o regulérnost těch transakcí, se z roku na rok zase tolik nezměnila. A k tomu, co říkal pan Balko o, eh, implik- o implikaci naší metodologie na auditní standardy a eh, finanční eh, korekce, tak tady vás můžu odkázat na dodatek 1, respektive kapitolu 1 té zprávy, která obsahuje poměrně rozsáhlé vysvětlení metodologie, kterou používáme. Děkuji. Děkuji za toto objasnění. Paní komisařko, eh, mohla byste nám sdělit eh, názor komise? Mezi, účetní, mezi pozicemi účetního dvora a komise není žádný rozdíl v této oblasti. Chtěla bych reagovat na jednu věc, která zazněla, a to, byly, to byl časový sklus v platbách. My máme eh, v FP7 cíle předfinancování 38 dní a eh, v horizontu 2020 máme cíl eh, to snížit na 30 eh, Potom v roce, potom v fp 7 byla, byla lhuta 105 dnů snížena v horizontu 2020 na 90 dnů, takže myslím si, že jdeme správným směrem. Ano, děkuji. Teď ještě jednou kolega Mulder. Jenom dvě poznámky. Já eh, v žádném případě nejsem žádný finanční expert a rozhodně se nemůžu poměřovat se svými znalostmi s účetním dvorem. Ale eh, když tedy změníme metodologii z roku na rok, tak je jasné, že potom získáme eh, jiná čísla a je obtížné ty chybovosti srovnávat. A já bych chtěl říct, že protože účetní dvůr nezohledňuje finanční opravy, tak to mi na první pohled nepřipadá nijak logické. Jestliže máme chybovost například 4% eh, během finančního roku, což jsou chyby, které byly opraveny, tak když zahrneme opravy, tak podle mě ta chybovost se musí snížit. Takže možná by bylo logické zahrnout eh, finanční opravy a používat pouze tu reziduální chybovost ale možná mi toto někdo může vysvětlit. Děkuji. Další je Ines Ayala Sender, prosím. Sí, gracias. Děkuji vám. Paní komisařka nás informovala o snaze eh, snižovat spoždění pladeb a chci se zeptat, že ta čísla platí pro všechny programy, nebo zda máte specifikovány specificky eh, eh, ty, ta snižovaná spoždění pladeb specificky pro malé a středně velké podniky pro které je to tak důležitější, protože je důležité pro ně je velice těžké potýkat se s tříměsíčním spožděním, eh, s jakým docházejí platby. Také jste řekla, Hm, a já souhlasím s tím, že ITRE je dobrý projekt, ale co se týče operací, ITRE tady zůstává přece jenom určitou specifikou, co se týče komplexnosti a rozměru projektu, tak jak se stalo s programem Galileo ve výboru pro dopravu. Když tedy zahrneme tu obtížnost ITER a ITER, ale až bude ITER mimo hru, jak jaké jiné úseky budou v sobě skrývat velkou rizikovost, jak to hodnotí mm, komisařka nebo jak to hodnotí třeba generální ředitelství Sante a tak dále a tak dále. A možná by nám to mohl říct účetní dvůr, jaké oblasti mimo ITER tedy budou vykazovat velkou rizikovost a kde bude třeba lépe provádět kontrolu efektivnosti výdajů. Gracias. Ja, vielen Dank. Děkuji vám mnohokrát. Pane kolego Pípere, pakliže vy už nemáte další otázky, ještě jednou požádám paní komisařku o slovo. Prosím pěkně. Eh, eh. Děkuji. Abych tedy reagovala na eh, ty druhé, to druhé kolo otázek. Určitá rizika zde vždy budou. Ta rizika jsou samozřejmě eh, vyšší, zejména v té oblasti personálních nákladů. A my jsme, myslím, podnikli velmi důležité kroky týkající se nového programu, tak abychom tato rizika co možná minimalizovali. Co se týče eh, cílu plateb, to není jenom pro malé a střední podniky, ty, ty cíle jsou pro celý tento program, pro všechny zúčastněné strany. Pane Balko, Ano, abych panu Máldrovi poskytl určité další informace. Eh, víte, mě bychom, měli bychom o tomto hovořit v kontextu celkového rozpočtu celkových výdajů Evropské unie. Když se podíváme na to, že ten auditovací rozpočet byl 175 eh, miliard euro, Týká se tento přístup pouze 11 miliard eh, na výzkum a 6 miliard na vnější pomoc. To znamená nějakých 16 nebo 17 miliard euro celkem. A těch se týká ta změna metodologie. Systém vzorkování je pak konzistentní s principy v rámci akruálního účetnictví. Účetní dvůr eh, neprovádí korekce v rámci finančního roku. Další výhodou eh, této změny je, že všechny oblasti sdíleného a nezdíleného řízení se přeskoumají na základně komparabilního základu. Kromě toho vzorek pro audit bude stabilnější rok od roku tím, jak eh, se eliminuje dopad eh, fluktuací plateb předem. A nevím, jestli ještě kolegové, pan, eh, eh, pan Grubaniš a pan Mikos chtějí něco dodat, protože chceme skutečně představit, představit tento kolektivní přístup v rámci naší instituce. Prosím. Dobrá, tím můžeme tedy ukončit rozpravu k tomuto bodu. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko, že jste přišla mezi nás, abyste s námi diskutovala o otázkách které jsme měli. Budeme se těšit na příští setkání a přejeme vám, aby jste Eh, skutečně mm, dosáhla úspěchu ve zjednodušování eh, předpisů pro udělování programu. Děkuji vám mnohokrát a těšíme se na shledanou příště. A chci poděkovat také panu Balkovi z účetního dvora, jakož i jeho týmu a dovolte, abych tím uzavřel bod 3 eh, naší agendy a tím okamžitě přecházím k dalšímu bodu našeho programu. A to je roční, pravda, eh, pra, výro, eh, výroční zpráva 2012 za Evropskou investiční banku. Aha, to jsme odsunuli, musíme to posunout tedy, odložit. A tím pádem jsme tedy dospěli ku konci našeho dnešního zasedání. Příští zasedání se koná 16. prosince v 15 hodin. Ja, vielen Dank. Ich schließe die Sitzung. Děkuji mnohokrát a tím uzavírám naše zasedání.